Zítra musím eh, ještě oznámit jednu věc. Mám informovat eh, parlament, že podle článku 131 eh, nikdo nechce nechat hlasovat o změnách, které byly navrženy včera, to znamená, že jsou považovány za schválené. A tím se dostávám k dalšímu bodu.